Stimați colegi, dear colleagues, please sit down. It's Thursday, everybody wants to Kolegové, prosím, usaďte se, je čtvrtek, každý chceme stihnout náš dopravní prostředek. Takže začneme. Já bych začal tím, že vám, eh, že učiním jedno sdělení. And this announcement reads like this. A toto sdělení je následující. Podle článku 166 jednacího řádu předseda rozhodl, že uvalí trest na pana de Gráfa kvůli jeho chování při zasedání 28. října 2015. On tedy ztrácí svou denní dietu Toto rozhodnutí bylo oznámeno příslušnému kolegovi. A nyní budu mluvit rumunsky.